Pan předseda přichází. Dobrý den. Vážení kolegové, milé kolegyně, paní předsedkyně, pane předsedo, Zdravíme všechny kolegy zde přítomné a také všechny kolegy, kteří nás sledují na dálku. Chtěl bych eh, na úvod této debaty eh, spolu eh, s vámi věnovat vzpomínku obětem koronaviru, jejich rodinám, jejich drahým. A chtěl bych také všem nemocným Eh, zaslat naše přání brzkého uzdravení. V tomto okamžiku naši zdravotníci jsou v první linii boje proti tomuto viru a zaslouží si veškerou naši podporu, obdiv a vděk za práci, kterou odvádějí a za velkorysost eh, protože často pracují ve velice dramatické situaci. Myslíme samozřejmě také na všechny eh, dobrovolníky, a všechny další osoby, které podporují ty, kteří se nacházejí v těžké situaci. Již jsem to říkal a opakuji to znovu, eh, lidskost našich lidí je naším největším bohatstvím a chtěl bych poděkovat také všem eh, pracovníkům, kteří Eh, se zasloužili o to, že naše společnost stále funguje. Eh, zemědělcům, eh, pracovníkům telekomunikací, bezpečnostním složkám, vojsku, pokladním v supermarketech, technikům, kteří umožňují, abychom spolu mohli být v kontaktu alespoň telefonicky. Děkuji všem lidem, kteří jsou aktivní, kteří stále pracují ve svých oborech a kteří jsou velice zodpovědní, vytrvávají ve své práci. Všem jim mnohokrát děkujeme. A nesmíme zapomínat ani na všechny občany, kteří dělají i jednoduché věci, jednoduchá gesta, například dodržují preventivní bezpečnostní opatření, dojdou na nákup staršímu sousedovi, k domu koupit potraviny. Zavolají eh, přátelům, kteří jsou třeba osamělí, eh, pomáhají těm nejohroženějším. Jsou to malá gesta konkrétní solidarity. A něco podobného udělal i Evropský parlament, který otevřel své kuchyně, aby se tam uvařili, eh, uvařilo tisíc jídel denně pro Eh, osoby bezdomova, pracují tam dobrovolníci a v našich eh, prostorách eh, v Evropském parlamentu v Bruselu dáme přístřeší 100 zvláště zranitelným ženám. Rovněž v Lucemburku a ve Štrasburku jsme místním úřadům dali k dispozici prostory Evropského parlamentu pro činnosti, které souvisejí s touto krizovou situací. A my eh, také těmto eh, městům eh, za hodně vděčíme. Chtěl bych pozdravit občany Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. Chci říci, že brzy se již opět setkáme a budeme společně dále pracovat pro Evropskou unii. Iniciativy parlamentu jsou samozřejmě zasaženy touto krizovou situací. Já přiznávám, že jsem musel učinit velice odvážné kroky, ale vždycky mě všechny politické skupiny eh, bez výjimky podpořily a dostal jsem rady od celé řady eh, členů parlamentu. Samozřejmě, že parlament funguje také díky velice výjimečné podpoře a pomoci našich pracovníků, našeho stáfu a naší administrativy Samozřejmě eh, vždy zde byli přítomni. Děkuji všem generálním ředitelům a také chci eh, požádat pana generálního tajemníka, aby jim všem vyřídil náš vděk. Chtěl bych poděkovat eh, pracovníkům, možná těm, kteří jsou trochu ve skrytu, paním uklízečkám, pánům uklízečům, pracovníkům bezpečnostních služeb a e, těm e, všem, kteří se v rámci generálních ředitelství e, snaží, aby ta rozhodnutí, která přijímáme, byla uvedena do praxe. Evropský parlament díky veškerým svým orgánům i nadále funguje a ukazuje tím, že i evropské instituce jsou schopny pečovat o občany, starat se o ně a i během krizové situace dokážeme uplatňovat naše hodnoty. Demokracie se nezastavuje. Ta doba je těžká a ještě toho je hodně před námi. Budeme se muset hluboce zamyslet nad naší společností, ve které po tomto obtížném období budeme dále žít. Ale Evropa se již plně zasazuje o uspokojení potřeb a zájmů společných zájmů našich občanů. A během této krize a i v dalším období v tom budeme pokračovat, protože chceme z této krize vyjít silnější pevnější, schopnější utkat se i v budoucnosti s výzvami, které nám globální svět předkládá. Evropská unie podporuje systémy zdravotnictví. Důležité je, aby tyto Eh, aby také eh, byly eh, zajištěny zdravotnické prostředky, základní léky. Důležité je podpořit výzkum, pomoci zachovat pracovní místa, podporovat rodiny, podporovat nejchudší osoby, podpořit zemědělce a rybáře, podnikatele, pracující Jenom eh, společně se nám to může podařit. Společně můžeme dosáhnout eh, určitých konkrétních výsledků pro naše občany. A proto bude také velice důležité koordinovat eh, postupné uvolňování lockdownů a cestu ven z krize. Apeluji zde na Evropskou komisi a děkuji paní předsedkyně Evropské komise, že přišla mezi nás. důležité je, abychom eh, u toho zjemňování opatření eh, postupovali řádným způsobem a koordinovaným způsobem, abychom se vyhnuli tomu, že se virus eh, znovu začne projevovat, což by mohlo být skutečně ohrožující. Důležité je udržet naše demokracie a naslouchat našim občanům. My jakožto jejich zvolení zástupci budeme na tomto jednání diskutovat a budeme také hlasovat o koordinované eh, akci Evropské unie v boji eh, proti eh, pandemii covidu a jejím dopadům spolu s dalšími důležitými opatřeními. Eh, chceme se zamyslet a schválit ta nejlepší možná opatření, stejně tak jako nezbytné finanční prostředky, které dáme k dispozici členským státům, tak aby měli k dispozici skutečně co nejvíce zdrojů. Musíme být ambiciózní, protože naši občané, evropští občané, od nás čekají rychlou odpověď tak aby mohli znovu začít žít běžný život. My jsme hlasem našich občanů a musíme na to být hrdí a pišní. Musíme být eh, hrdí na to, že můžeme v tomto okamžiku přispět a že můžeme být užiteční eh, pro to, abychom eh, vybudovali lepší budoucnost pro naše občany. Děkuji vám. Tímto dnešním výjimečným zasedáním eh, prohlašuji za znovu zahájené eh, zasedání, které bylo přerušeno 26. března 2020. Eh, zápis a testy schválené 26. března byly distribuovány. Jsou nějaké připomínky? Pokud nejsou připomínky, tak je zápis schválen. Nyní několik informací. Revize parlamentního kalendáře na rok 2020. Na poslední jednání konference předsedů ve čtvrtek 2. dubna jsem se spolu s lídry politických skupin rozhodl eh, schovolat eh, mimořádné zasedání na dnešní den a na zítřek 16. a 17. dubna, abychom schválili nová opatření eh, komise eh, v boji proti covidu a abychom prodiskutovali pozici Evropského parlamentu k tomu, jak bojovat proti pandemii a jejím dopadům. Provizorní revidovaný kalendář na rok 2020 je k dispozici na našich webových stránkách. Dále informace o změně pořadu jednání. Eh, definitivní pořad jednání naleznete na webových stránkách plenárního zasedání, ale chtěl bych eh, také říci, že jsem obdržel eh, podle článku 163 nařízení jednacího řádu 10 návrhů na naléhavý postup. Týká se rozpočtových a dalších naléhavých opatření, která by měla být přijata během tohoto plenárního zasedání návrh na změnu víceletého finančního rámce, eh, respektive eh, rok eh, na léta 2014 až 2020, návrh dopravného rozpočtu 1 lomeno 2020, návrh opravného rozpočtu číslo 2 2020, mobilizace nástroje flexibility na rok 2020, mobilizace nástroje flexibility 2020 20 až 2026, eh, mobilizace eh, rezervy pro předvídaná opatření na rok 2020 a specifická opatření, eh, kterými se poskytuje výjimečná flexibilita při používání strukturálních a investičních fondů, zavedení specifických opatření v boji proti krizi COVID-19, opatření na zmírnění dopadů pandemie v oblasti zdravot, eh, rybolovu a akvakultury a eh, ještě eh, nařízení, které se týká zdravotnických prostředků. Nyní bude tedy rozprava, rozpravě bude předcházet vystoupení komise a předsedy eh, rady. Diskuse bude probíhat od 9 eh, do 12 eh, hodin a hlasovat se bude tedy již dnes a zítra. První hlasování od 9.30 do 10.30 o naléhavých opatřeních a poté, pokud jde o první blok pozměňovacích návrhů. Výsledky prvního kola hlasování by měly být oznámeny ve 13.30. Potom druhé kolo hlasování bude zahájeno v 13.30, eh, bude probíhat do 14.30 a hlasovat se bude o změně víceletého finančního rámce 2014 až 2020 a o druhém bloku pozměňovacích návrhů ke společnému usnesení o koordinované akci v boji proti covidu a jeho dopadům. Eh, v 17 hodin by měly být výsledky oznámeny. Třetí hlasovací kolo bude zahájeno od, mm, od 17. do 18. hodiny. Bude se hlasovat o třetím bloku pozměňovacích návrhů k rezoluci parlamentu ke covidu a výsledky třetího kola by měly být ohlášeny ve 20.30. Třetí, čtvrté kolo hlasování bude od, zahájeno ve 20.30, bude trvat do 21 hodin a bude se hlasovat o čtvrtém kole pozměňovacích eh, návrhů k usnesení. Výsledky by měly být oznámeny ve 22.50 a tím tedy ve 23 hodin bude jednání uzavřeno. V pátek začneme v 9 hodin, první kolo hlasování proběhne od 9 do 10 a bude se hlasovat o pozměňovacích návrzích, o, jednak o návrhu opravného rozpočtu, jak číslo 1, tak číslo 2. Dále se bude eh, hlasovat o těch dvou návrzích na mobilizaci nástroje flexibility na rok 2020. Za třetí o dokumentu, eh, který se týká té rezervy pro nepředvídatelné eh, situace. A potom tam jsou ty tři balíčky plus ty zdravotnické prostředky. Hlasovat eh, výsledky by měly být oznámeny 12.30 a potom od 12.30 do 13.30 se bude hlasovat eh, jaksi v tom závěrečném eh, kole k návrhu opravného rozpočtu číslo 1 a 2 ke dvěma dokumentům, které se týkají mobilizace nástrojů flexibility, k té rezervě, která se týká nepředvídatelných situací, potom ty eh, tři návrhy, které jsou součástí balíčku a rovněž o společném ustanovení o, usnesení o koordinované eh, akci Evropské unie v boji proti eh, covidu a finální hlasování k tomu by mělo být oznámeno v 17 hodin a potom se ještě Eventuálně by od 17 do 18 mohlo hlasovat o jaksi eh, finální eh, podobě usnesení tedy o případném novém návrhu usnesení a hlasování by tedy mohlo probíhat od 19.30 do 20.30 a ve 20 2.30 by byly oznámeny výsledky a ve 23 bychom zítřejší jednání také ukončili. Jsou nějaké námitky? Nejsou a tímto můžeme tuto změnu schválit. A dříve, než zahájíme rozpravu, chtěl bych vás informovat o tom, že v 9.30, což už je za chvíli, zahájím první kolo hlasování budete moci hlasovat od 9.30 do 10.30 a veškerá hlasování budou probíhat nominálně a že poslanci si budou moci hlasování a e, výsledky ověřit v dokumentu, který bude dnes zveřejněn na, plen, na stránkách plenárního zasedání. A e, Nyní tedy prohlášení Evropské komise a Evropské e, rady ke společné akci Evropské unie v boji proti covidu a jeho dopadům. A jako prvnímu dávám slovo panu předsedovi rady Charlesu Michelovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, jsem velice rád, že mám příležitost vyjádřit se v této zásadní eh, debatě, ve které se projevuje eh, to, jak žije evropská demokracie, byť se nacházíme ve zcela bezprecedentní a výjimečné situaci. Jak jste eh, zmínili již vy, já bych chtěl svá první slova věnovat jako podporu těm, kteří jsou přímo či nepřímo zasaženi touto krizí, tímto virem, který zasahuje Evropu, ale také celý svět. A chtěl bych stejně jako vy, pane předsedo, i já poděkovat a vyjádřit vděk všem našim občanům, především těm, kteří jsou mobilizováni, protože chtěl bych jim poděkovat za to, že přijímají omezení svých naprosto zásadních eh, svobod eh, která se nás samozřejmě všech velice eh, blízce dotýkají. A je jasné, že eh, nyní eh, se musíme všichni spojit občané země, musíme se spojit i s dalšími světovými regiony a je důležitá všeobecná mobilizace našich sil. Chtěl bych se s vámi podělit o některé informace, Eh, tak, aby eh, bylo eh, vidět, že i Evropská rada a členské státy pracují. My jsme tomu již věnovali tři samity. Snažili jsme se značně den po dní zlepšit naši spolupráci a koordinaci mezi členskými státy Evropské unie. Jasné je, když eh, jsme si uvědomili, o jak obrovskou krizi jde, že jsme se v první řadě snažili omezit šíření viru a snažili jsme se podporovat eh, opatření a restrikce na hranicích, což samozřejmě má dopady na fungování Evropské unie, především vnitřního trhu a snažili jsme se eh, také mobilizovat naše vědce, naše výzkumníky, aby se mohli věnovat eh, výzkumu vakcín a terapií. V rámci G7, G20 eh, se snažíme mobilizovat toto úsilí. Evropská komise to velice podporuje a bude se konat také konference pledging, na které se bude možno se finančně konkrétně podílet eh, na výzkumu eh, vakcíny. Eh, Rada má dává komisi plný mandát, stejně tak jako Evropský parlament, k tomu, aby komise připravila jakousi roadmap osvědčených postupů která se eh, týká té eh, exit strategy, toho postupného opouštění těch restriktivních opatření, eh, ke kterým musela většina členských států přistoupit v různé intenzitě, ale víceméně se ta opatření podobají. Druhá část toho mandátu se týká toho, že bychom členů, že bychom představitelům států a vlád navrhli střednědobá a dlouhodobá opatření, jak znovu nastartovat udělat ekonomiku a chtěl bych říct si také určitou, eh, jak udělat určitou transformaci ekonomiky, protože my se musíme eh, zamyslet, musíme se z té krize eh, poučit a snažit se zajistit do budoucnosti více spolupráce a více kapacit. Rád bych se s vámi podělil o to, jak, jak, jak jaké jsou podle mého názoru ty čtyři hlavní oblasti, které bychom měli v prvé řadě eh, postihnout, abychom podnikali jednotlivé kroky společně. První priorita podle mého názoru spočívá v tom, abychom rozhodně se věnovali v prvé řadě jednotnému trhu, jak jej napravit, opravit co nejdříve. A nejde jen o to, jde také o to samyslet se nad tím, jak jednotný trh podpořit, posílit. To byla naše veliká silná stránka na evropské úrovni a je v tuto chvíli zásadní se zamyslet dále na eh, evropskou zelenou dohodou, nad digitálním programem. To v prvé řadě mm, podle mého názoru nebudou eh, jediné priority, ale jsou to důležité pilíře pro další úspěch a myslím si, že je zásadní budovat také velmi silnou průmyslovou strategii a zároveň se zamýšlet nad tím, jak vytvořit síť malých a středních podniků. To je tak důležitý pilíř a je velmi podstatné nadále podporovat malé a střední podniky, dávat jim možnost samostatně si budovat také své vlastní strategie. Také jde o oběhovou ekonomiku. Snažit se Myslím si, že se musíme eh, dále zabývat také oběhovým hospodářstvím, o kterém již Evropský parlament diskutoval, protože to je velice důležitá, eh, důležitý eh, faktor evropské ekonomiky. Musíme se také zabývat digitální ekonomikou, změnami klimatu, protože je velice důležité, abychom tím získali určitou strategickou nezávislost. Je důležité, aby Evropa byla aktivnější, solidárnější a e, proto je také důležité posílit euro. A dále samozřejmě jde o možnost e, vybudování velmi dobré, pevné strategie, jak e, investovat v rámci stávajících postupů, v rámci národních postupů, ale také v rámci našich evropských ambicí. Je nepochybné, že budeme pokračovat v našem politickém úsilí na základě našich stávajících dohod, na základě rozpočtu, o němž jsme měli v posledních týdnech a posledních měsících možnost hodně diskutovat. Je to velmi důležité téma, ale je to pro nás opravdu jedinečná příležitost, jak v následujících sedmi letech se zhostit tohoto úkolu a vybavit náš evropský rozpočet před novými nástroji, novými možnostmi, abychom se zhostili této nové strategie, kterou nepochybně potřebujeme. Potřebujeme ji pro naše další budoucnost. Evropská investiční banka, to je také nástroj, který je třeba využít. Eh, víte, že eh, před eh, tou covidovou krizí jsem apeloval na to, aby se navýšil kapitál Evropské investiční banky, tak aby se zvýšil její pákový efekt, aby se mohla soustředit na investice protože i zde se e, projevuje ta e, zásadní solidarita. Důležité bude nastavit rovné podmínky level playing field, tak aby všichni občané a všechny e, členské státy dokázali Eh, využít, eh, obstát před těmi výzvami, před kterými stojíme. A potom je zde ještě ten vnější aspekt. Eh, geopolitické ambice Evropské unie jsou důležitější než kdy jindy, protože naše zájmy jsou, jak vidíme, v, zvláště v posledních týdnech, jsou spochybňovány, ohrožovány a velice důležité bude zaměřit se na spolupráci s africkým kontinentem a jsem velice rád, že spolu s některými eh, evropskými a africkými lídry jsme v posledních eh, hodinách společně vyjádřili eh, střednědobé a krátkodobé cíle. Chceme posílit zdravotnické kapacity v Africe, chceme znovu otevřít diskusy o dluzích, které velice zatěžují akční schopnosti afrických států v boji s pandemií a v tom střednědobém termínu chceme inteligentně v rámci eh, vzájemně eh, prospěšného partnerství investovat. Chceme se zaměřit eh, samozřejmě i na digitální agendu, na klimatické změny. Myslím si, že je velice důležité mobilizovat v nadcházejících měsících a letech také tuto velmi důležitou agendu spolupráce s Afrikou. A za čtvrté bych chtěla zmínit to, že je třeba zaměřit se na to, jak je Evropa řízena, jak je odolná. Až ta krize pomine, tak s určitým odstupem se musíme zamyslet nad tím, jak zlepšit rozhodovací procesy, jak zlepšit naši spolupráci. Já mám pocit, že eh, to, co eh, jste Již bylo oznámeno, ta konference o budoucnosti Evropy by v nadcházejících eh, týdnech a měsících nám mohla dát politický a demokratický prostor tak, aby se nejen poslanci, ale i všichni občané mohli eh, k této věci, k této změně vyjádřit. Je důležité říci, že ty hodnoty jednotnosti, solidarity a svobody, to jsou hodnoty, ze kterých musíme vycházet. Ty musí vyznačovat naši společnou cestu. Musíme být eh, schopni se nyní eh, Eh, společně eh, povznést eh, nad tu krizi a k tomu nám pomohou naše společné hodnoty. Vidíme, že těch výzev je před námi opravdu hodně, ale evropská historie zároveň ukazuje, že když čelíme těm nejhorším problémům a zdá se, že překážky jsou nepřekonatelné, tak nalezneme sílu sjednotit se být eh, kreativní, to bude také velice důležité, protože v Evropě existuje celá řada různých názorů na to, co v tom střednědobém a krátkodobém horizontu udělat, takže budeme muset projevit otevřenost a kreativitu, ale domnívám se, že právě naše instituce eh, garantují tuto legitimitu Evropy že tedy eh, společně uspějeme a můžete počítat eh, s s námi, tedy eh, s radou, pane předsedo, že budeme i nadále vést s parlamentem úzký dialog, stejně tak jako s komisí. A samozřejmě i rada, tedy ve složení všech 27 členských států, bude důležitou součástí tohoto procesu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nyní bych chtěl zahájit hlasování, tedy první kolo hlasování. Můžete hlasovat a slovo má nyní paní předsedkyně Evropské komise von der Leyen. Prosím, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo rady, dámy a pánové poslanci. Nemáme ani vhodná slova, abychom vyjádřili bolest Evropy a utrpení světa. Myslíme na všechny občany a modlíme se za rodiny, které někoho ztratili. Vždycky si budeme každého z nich připomínat. Budeme si připomínat 16-letou Julii a Jana, českého historika, který vždy bojoval za své hodnoty. Také za Gina, italského lékaře, který eh, vystoupil, přestal tedy eh, pracovat jako, začal pracovat i ve stáří e, jako lékař e, a vzpomeneme si také na Suzanne a na další mladé lidi ve Francii, v Irsku. Připomeneme si polskou matku, která neuvidí, jak její dítě roste. Připomeneme si mladého španělského fotbalistu, jehož cíl se již nesplní. Nikdy na ně nezapomeneme na matky, otce, sestry, bratry, na mladé lidi ze severu, z jihu, z východu nebo ze západu. Nezapomeneme na jejich přátele, na jejich sousedy, na to, co nám chtějí říci. Jsou to desítky tisíc osobních příběhů, které nám lámou srdce. Ale zároveň posilují naši odhodlanost, aby Evropa udělala vše, aby zachránila všechny další životy. Vážení poslanci a poslankyně, nelze překonat pandemii tohoto typu a této, eh, tohoto tempa bez toho, abychom si řekli pravdu. Pravdu o všem, pravdu o vědeckých poznacích, o číslech, o výhledech, ale také o našich vlastních krocích. Ano, je pravda, že na toto nebyl nikdo připraven. Také platí, že Řada lidí nebyla na místě, kde být měla v okamžiku, kdy Itálie nejvíce potřebovala pomoc. A je pravdou, že Evropa jako celek tuto chvíli nabízí upřímnou omluvu. Ovšem omluva funguje pouze tehdy, pokud dojde také ke změně chování. A jde o všechny. Všichni si musíme uvědomit, že musíme chránit jeden druhého, chránit se vzájemně. A je pravdou, že Evropa v tuto chvíli se stala bícím srdcem světa solidarity. To je ta pravá Evropa. Evropa, která vystoupila, která zde je pro všechny, pro lékaře v Polsku, pro lékaře v Rumunsku, kteří jsou zde, aby pomáhali v Itálii, německé ventilátory, které jsou na cestě do Španělska, Česká republika, která eh, přijímá francouzské pacienty. My jsme zaznamenali řadu přesunů zdravotnických potřeb z Litvy do Dánska, do Itálie. Eh, v podstatě jsme zaznamenali přesuny veškerého možného vybavení po celé Evropě, tam, kde je to nejvíce potřeba. Já jsem velmi hrdá na to, že jsem Evropankou, když toto sleduji. Pochopitelně lze, lze ukazovat prstem na různé eh, chyby, to se hodí populistům. A já bych jim na toto řekla, prosím vás, přestaňte, přestaňte, mějte odvahu si pravdu, mějte odvahu postavit se za tyto hodnoty, protože jenom tyto hodnoty nám pomohou překonat krizi a budeme v budoucnu silnější, pokud se nám v tuto chvíli podaří zhostit se našich úkolů. Když se podíváte na Evropu, Evropa při sobě drží s empatií, lidskostí, pokorou a já se všem těmto lidem klaním za ty, kteří dovážejí vybavení, zařízení, řidičům, všem, i těm, kteří tleskají na balkonech večer. I těm, kteří pracují ve výrobě, aby se vyrobilo to, co potřebujeme. Děkuji portugalským dobrovolníkům, kteří šijí masky a roušky svým sousedům. Děkuji všem, kteří se snaží pomáhat ostatním. A děkuji našim hrdinům, lékařům, zdravotnickému personálu, ošetřovatelskému personálu. To jsou ti, kteří mají na čele pot a tragický výraz ve tváři. A snaží se maximálně pomoci všem, jako by zastoupili tu rodinu, která na místě daném chybí a při lůžku pacienta nestojí. To jsou ti, kterým musíme pomáhat. Pomáhat jim proto, aby oni mohli pomáhat dalším. A proto proto teď také chystáme speciální systém, speciální, investi, speciální iniciativu. Musíme také investovat do vakcín, protože vakcína, očkovací látka bude klíčová pro všechny, kteří budou potřebovat. Máme nejlepší odborníky na celém světě. Také eh, zde máme odborníky, které jsme eh, jak se spojili, odborníky z celého světa, kteří dokážou, eh, kteří mají zkušenosti se záchranou života. Můžeme také eh, osvobodit od DPH třeba zdravotnické prostředky, které jsou dováženy ze třetích zemí. To jsou eh, jednoduché sliby, ale poměrně veliké. Takže každé eh, euro, které vynaložíme, budeme ze všech sil vynakládat tak, aby zachraňovalo co nejvíce životů. Musíme také zaručit, že evropské životy budou chráněny. A Chtěla bych tedy ještě říci, že ze všech fondů, které teď máme k dispozici, budeme využívat prostředky. Máme 3 miliard eur, které půjdou přímo tam, kde jsou nejvíce zapotřebí, na nové ventilátory, na nové ehm, ochranné oblečení, také na třeba na eh, potraviny nebo na ty, kteří jsou nejchudší a také na pomoc v uprchlických táborech. Chceme zdůraznit, že každé euro, které půjde z evropských strukturálních a kohezních fondů, eh, tak to půjde právě také na boj s koronavirem. Tyto prostředky mohou být zaslány do krajů a do oblastí, kde jsou e, nejvíce zapotřebí. Také spolufinancování všech různých iniciativ bude zatím e, jaksi mm, zjednodušeno ta opat- takže teď se dostáváme k limitům, které, která můžeme. Musíme také myslet na živobytí lidí. Uh, Evropa už zažila ekonomické krize v minulosti, ale zatím jsme ještě neměli nikdy tak obrovskou uh, eh, uzávěru celé ekonomiky. Ale nikoho nemůžeme vinit a každý bude potřebovat podporu. Máme zde nyní bezprecedentní opatření, která využijeme, abychom zaručili, že naše ekonomika bude schopna nastartovat co nejdříve. A zde ještě chci znovu říci, že je důležité vycházet z pravdy, z faktů. Evropa za poslední čtyři týdny učinila více, než kolik toho učinila za poslední celé čtyři roky během té poslední krize. Máme zde flexibilnější pravidla. Také jsme upravili různá nová režimy. Například podpoříme chorvatské podniky, 1,2 miliardy půjdou na podporu malých a středních podniků v Řecku, nebo také podpora pro portugalské rybáře. Je zde mnoho dalších eh, příkladů. Eh, Lotyšsko, Belgie, Švédsko a další. Poprvé jsme vlastně úplně eh, využili také možnost uvolnit pravidla stability, eh, paktu růstu a stability. Máme zde také odvážná opatření Evropské centrální banky a společně s tím to přináší bezprecedentní fiskální a finanční ehm, sílu. A také mm, dalších 500 eh, miliard eur bude všem, bude dostupné pro všechny, kteří to potřebují. To je nejnovější rozhodnutí ministrů financí. Chtěla bych eh, říci, že by také všichni měli využívat nový systém SURE, nástroj pro zmírnění rizik spojených s nezaměstnaností v koronavirové krizi. Bude to 100 miliard eur, které mohou používat členské státy, aby po aby umožnili svým, eh, aby pomohli svým nezaměstnaným, ať už to jsou zaměstnanci nebo osoby OSVČ, kteří potřebují. ten program SURE má dvě velké eh, dobré vlastnosti. Za prvé pomůže to eh, pomoci lidem s živobytím, umožní to také podnikům a za druhé je to také vlastně samotná definice, jak má vypadat evropská solidarita. Evropské státy, které mohou Eh, mohou mm, použít záruky nebo využít záruky, aby ostatní země, které jsou hůře postižené, mohly využít eh, tyto prostředky. To znamená, že Evropa má vlastně určitou kolektivní eh, reakce, která je více než 300 bilionů eur. To je vlastně úplně největší reakce na tuto krizi v celém světě. Ale víme, že budeme potřebovat ještě více prostředků a mnohem více prostředků protože to ještě bude dlouhá bitva a ten eh, svět, který nás čeká, bude vypadat úplně jinak, než byl ten svět včerejší. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem přesvědčena, že Evropa dokáže formovat ten nový svět, pokud bude spolupracovat a pokud znovu objeví svých, své průkopni, svého průkopnického ducha. Ještě bych chtěla citovat eh, větu, kterou napsali dva italští vizionáři, Ernesto Rossi a Daltiero Spinieri, Spinelli, kteří byli také otci zakladateli Evropské unie a kteří toto napsali z věznice na nějakém opuštěném ostrově. Když už všech Evropa ztrácela, když už teď Evropa ztrácí naději, tak oni nám posílají tuto naději. Přišla chvíle, kdy si musíme uvědomit, jak se zbavit všech starých břemen a jak se připravit na nový svět, který nadchází a který bude naprosto jiný, než jaký jak jsme si kdy představovali. Vážení přátelé, tato chvíle zase nastala. Je to opět chvíle, kdy musíme se oprostit všech starých eh, sporů a půtek musíme eh, opustit takové ty své, eh, ta svá území a musíme využít nyní všechnu, všechnu sílu a všechen duch k tomu, abychom eh, usilovali o splnění společných cílů. Musíme pomáhat ekonomikám a našim společnostem. Tyto musí být mnohem odolnější a udržitelnější. Tento nový svět bude vyžadovat odvahu, důvěru a také solidaritu. Bude rovněž potřebovat obrovské investice, abychom mohli znovu nahodit motory našim ekonomikám. Potřebujeme Marshallův plán pro Evropu, nový plán obnovy a musí ten plán být eh, okamžitě k dispozici. Takže potřebujeme nástroj, kterému, kterému budou dověřovat všechny členské státy. Máme takový nástroj už, který dokáže rovněž rychle přenášet eh, prostředky, je transparentní a už je také prověřen časem. To je eh, to jsou vlastně té podpora koheze, investic a je to, to je vlastně evropský rozpočet. Evropský rozpočet bude ta vlajková loď eh, obnovy celé naší ekonomiky. A z toho důvodu tedy musí být ten rozpočet na příští sedmileté období odlišný a musí být jiný, než jak jsme si to dříve představovali. Přesně tak, jak to říká Spinelli. Musíme využít veškerou, eh, veškeré možnosti evropského rozpočtu, abychom využili pákový efekt, abychom dokázali obnovit trhy, abychom dokázali obnovit ekonomiky po koronavirové krizi. Budeme využívat předfinancování, abychom umožnili eh, lehčejší um, reakci v těch prvních letech, protože to ta krize je opravdu mnohem horší než dříve. E, tato krize silně dopadá i na zdravé firmy, protože zkrátka celý život se uzavřel. Takže potřebujeme novátorská řešení, potřebujeme nový víceletý finanční rámec, který také uvolní soukromé i veřejné investice, což může obnovit, rychle obnovit naši ekonomiku. Ekonomika by měla být odolnější, zelenější a měla být také měla by být také digitalizovanější. Potřebujeme podpořit náš průmysl a také ho přetvořit. E, potřebujeme ho uspůsobit nové realitě. Bude to znamenat e, investice do digitálních struktur, infrastruktur, e, také zde mám technologie, jako je třeba tisk 3D. Musíme být díky tomu mm, nezávislejší a, moci, a schopni využít nové příležitosti. Také e, musíme investovat do zelené dohody. Až se obnoví ten celý růst, e, tak to neznamená, že se nějak um, sníží globální oteplování. Musíme najít v, v dobré projekty, do kterých budeme investovat. To bude zásadní. Potřebujeme moderní ekonomiku, oběhové hospodářství, které bude méně závislé a které bude odolnější. To je lekce, to je to poučení, které si musíme odnést z této krize. Musíme také investovat do inovací, potřebujeme investovat do čistých energií, udržitelných potravin, eh, ochrany přírody. A to všechno bude mnohem důležitější, než bylo dříve. Není to všechno dobré jenom pro naše ekonomiky, a není to dobré pouze pro naše životní prostředí, ale také to sníží i naši, e, naši závislost, protože budeme mít udržitelné a kratší dodavatelské řetězce. A to, máme, to musíme mít také na paměti. Krize je e, symetrická, ale ta obnova není, protože zde máme to, jak e, jak, jak eh, na jednotlivé země dopadl virus, ale také na jednotlivé ekonomiky. Takže některé země se z toho jaksi zotaví poměrně eh, dobře, ale jiné budou mít velice těžké časy. Takže mnohem více než tři, kdy dříve bude důležitá snaha o politiku soudržnosti, což, jsou vlastně, což je vlastně druhá strana téže mince. Potřebujeme zaručit prosperitu v celé Evropské unii. Vážené poslankyně a vážení poslanci, já si takto představuji, jak by měla vypadat Evropa po této krize. Musíme nejprve chránit životy a živobytí. Musí to být Evropa, která také se dokáže otevřít, ale dokáže chránit i sebe. Musí to být Evropa odolná, zelená a Evropa, která investuje do své budoucnosti společně. To je ta cesta, která nás dovede k obnově. Bude to ale dlouhá cesta a teprve musíme eh, načrtnout, eh, jak bude vypadat. Máme zde také i možné dopady na geopolitiku nebo možná i na globalizaci. A v tomto novém světě bude Evropa potřebovat, aby držela pospolu. Ale když se tak rozhlédnu po Evropské unii a vidím všechny ty projevy humanity a štědrosti, tak eh, jsem si jistá, že se nám to podaří, že to dokážeme. Vážené poslankyně a poslanci, Říká se, že po každé bouři vysvětne slunce a to slunce je pak mnohem silnější a hřejivější. Pokud se nám podaří z té krize se vymanit, budeme silnější a budeme mít z té dost solidarity. Já jsem si jistá, že Evropská unie bude této krizi řá, eh, zářit mnohem více než v minulosti. Ať žije Evropa. Děkuji, paní předsedkyně. A nyní si vyslechneme předsedy politických skupin. V této fázi je možné se s některými předsedy skupin spojit i na dálku. Doufejme ale, že to bude vše fungovat. Alespoň vyzkoušíme nové technické možnosti. Pan předseda González eh, Pons za EPP. Váš milý Davide, milý eh, Šárle, milá Uršulo, děkuji vám, že jste zde fyzicky s námi. Během eh, této morové epidemie se parlament nemůže uzavřít, ani se nemůže stát parlamentem či institucí na dálku protože podobně jako supermarkety a hasiči jsou eh, zásadní, esenciální eh, součástí fungování našich společností. My jsme zde proto, protože občané eh, se ptají, kde jsme byli, když to všechno začalo. My, kdybychom poslouchali určité rady, tak jsme možná mohli pracovat eh, dříve, mohli jsme pracovat společně a za to je třeba se omluvit, požádat o, opuštění. Eh, instituce eh, ne, nespůsobily tu pandemii samotnou, ale měli jsme mnohem lépe a dříve reagovat. A proto chceme dnes se omluvit a myslíme si, že bychom měli ty oběti pandemie uctívat jako válečné hrdiny. Eh, mohli jsme eh, zasáhnout eh, dříve, nespoléhat, že pandemie skončí Eh, v létě. Včera jsme se dozvěděli, eh, že asi pět eh, tisíc obětí u nás nebylo započítáno, většinou to jsou starší občané z domovů důchodců a budeme se dozvídat další a další nová čísla. Je vždycky třeba počítat s tou horší možností, pokud jde o tento virus. My se nyní chováme, jako kdyby se ten virus již neměl na podzim vrátit a Eh, ale on se eh, může vrátit a eh, také je zde otázka toho, kdy nebudeme mít vakcínu, protože není jasné, že ji budeme mít. Chci připomenout, že druhá vlna španělské chřipky v roce 1918 byla horší než ta první. Nesmíme také počítat s tím, že se příliš epidemie nerozšíří v Africe. V v Číně eh, bylo něco přes 3300 eh, obětí, eh, ve Španělsku, které má mnohem méně lidí než Čína, je 18 tisíc obětí, v Itálii 21 tisíc obětí. A Španělsko a Itálie mají jedny z nejlepších zdravotnických systémů na světě. A musíme se proto ptát, do jaké míry nám Čína řekla pravdu, jakou hru zde eh, hrajeme. Eh, zde eh, ty současné metly jsou lež, populismus, nezaměstnanost a samozřejmě covid, ale lež zabíjí stejně jako virus. V Evropě zabíjí generaci našich otců a všichni máme pocit, že rada se zde chová, jako by se nic zvláštního nedělo. Business as usual. Hlavní eh, prioritou se zdá, že jsou pro některé eh, evropské vlády pouze peníze. Jde jim o to, jaké finanční prostředky lze z Evropy získat. Ale důležité eh, jak si e, přijet do Bruselu a žádat pouze o finanční prostředky, to je také určitý způsob nacionalismu. E, strach a smrt se týkají nás všech. Virus nezná hranice a důležité je, aby ani Eh, členské státy eh, nepočítaly ty oběti podle toho, kdo zemřel nebo byl nakažen eh, ve kterém členském státě. Čína vybudovala provizorní nemocnice v kratší době, než to zabralo Evropské radě, aby se vůbec domluvila, že se sejde. Znamená to, že je čínský režim efektivnější? My musíme dokázat, že i Evropané mohou být patrioti, že evropské instituce a Evropa mohou prokázat humanitu. Protože pokud Evropa Evropská unie eh, neslouží k tomu, abychom bojovali proti covidu, který eh, zasahuje celou Evropu, tak k čemu vlastně je Evropská unie? Já eh, doufám, že tu jednotu, kterou projevily eh, politické skupiny v Evropském parlamentu, bude sloužit také jako určitý příklad pro členské státy eh, v radě. Chci ještě jednou říci, že naši nejlepší eh, lidé, Evropané, starší občané, ti všichni byli zasaženi covidem a my se musíme zasadit o to, aby nedostal prostor populismus. Chci říci, že viru nesmíme ustupovat, nesmíme mu dávat za pravdu, protože ve španělské chřipce více lidí zahynulo umřelo hladem než na horečku. Děkuji mnohokrát a nyní uvidíme, zda se spojíme eh, s eh, s kolegou Irače Garcia Perez. Uvidíme, zda to bude fungovat na dálku. Eh, děkuji, pane eh, předsedo Sasoli, paní eh, předsedkyně van der Leyen, pane Micheli. Chtěla bych také v úvodu svého projevu vzpomenout obětí, které zahynuly v této epidemii a také vzpomínám na všechny, kteří jsou nyní nemocní, ať v nemocnicích, tak doma a také chci věnovat vzpomínku těm, kteří o ně pečují a kdo zajišťují nezbytné služby. Myslím na zdravotníky, myslím eh, na bezpečnostní složky, uklízečky pracující v supermarketech, v lékárnách, lidi, kteří pečují o starší občany v domovech důchodců a samozřejmě eh, ne, také eh, si uvědomujeme, že většina z těch lidí jsou ženy. Mnohokrát vám všem děkuji. Musím říci, že tato epidemie nás zasáhla bezprecedentním způsobem, zasáhla náš každodenní život, naše svobody, fungování našich podniků. Nemohli jsme to příliš očekávat a ještě ani nevíme, jak se to vše vrátí zpět. Některé ty věci jsou nejasné, ale některé eh, závisejí na rozhodnutích, která přijmeme již dnes. Na nás bude záviset na tom, zda z toho Evropa vyjde posílena, anebo zda občané ztratí důvěru v tento projekt. Na začátku této krize jsme viděli, jak se objevily určité eh, egoistické tendence, nacionalismus jednotlivých členských států a Velice důležité je, aby byly nastaveny ty mechanismy solidarity, protože od nich přece máme Evropskou unii. Po druhé světové válce, aby se eh, zabránilo konkurenci mezi jednotlivými členskými státy a aby ta rekonstrukce eh, prospěla všem členským státům, tehdy se to podařilo a tu současnou eh, krizi můžeme eh, srovnat eh, s velkou hospodářskou depresí a ten plán obnovy se musí podobat Marshallovu plánu a nesmí se týkat pouze rozpočtu. Musíme mít skutečnou investiční strategii, musíme posílit strategické zásoby tak, abychom zaručili budoucnost Evropy. A proto nyní máme a musíme být ambiciózní a musíme vybudovat Evropu na novém základu. Tato krize jasně vlastně ukazuje velké sociální nerovnosti a také nerovnosti mezi jednotlivými regiony a územími. Nesmíme umožnit to, aby tato krize přispěla k ještě větší fragmentaci Evropy. Potřebujeme veřejné politiky proto, abychom byli skutečně všichni náležitě chráněni, abychom eh, z této krize úspěšně vyšli. Nyní je třeba zaměřit se na podporu zdravotnických systémů a také na podporu milionů evropských občanů občanů, kteří eh, přicházejí o práci a kteří nevědí třeba, jak na konci měsíce zaplatí nájem. Je třeba, aby Evropa byla silná a solidární. A eh, především eurozóna musí využít veškerých mechanismů eh, které má k dispozici. Samozřejmě eh, znamená to učinit společnou eh, část našich dluhů. My toto navrhujeme prostřednictvím vydání eh, rekonstrukčních dluhopisů. Důležité je také zaměřit se na to, aby Evropa v budoucnosti eh, více byla v souladu s životním prostředím. Důležité je zaměřit se také více na digitalizaci. Tato krize ukazuje, že je velice důležité demokratizovat eh, právě tu digitalizaci, tak aby občané mohli digitálních nástrojů využívat pro práci, pro, studio, pro studium, eh, pro vědecký výzkum, proto aby mohli být v kontaktu s blízkými. Vidíme, že třeba spousta eh, dětí v současné Evropě ještě nemá online přístup eh, ke vzdělávání po internetu. Musíme to zlepšit. Hovořili jsme již v roce 2008 o vydání evropských dluhopisů a nyní skutečně nastala hodina pravdy. Nyní nemůžeme eh, zklamat. Je třeba jasně eh, černé na bílém eh, říci, a ukazuje to tedy i to usnesení, eh, na kterém spolupracovali téměř všechny parlamentní politické skupiny. Byla bych samozřejmě ráda, kdyby na tom spolupracovali všechny. Důležité tedy eh, je, že jsme vyzvali komisi a radu. Víme, co máme dělat. Chybí nám pouze určitá politická odvaha to učinit. A tento Evropský parlament ukazuje, že jsme schopni soustit se naší historické úlohy, naší historické odpovědnosti. Jsme schopni překonat eh, ty dělící linie a postupovat v zájmu všech evropských eh, občanů. My v tom usnesení navrhujeme naléhavá opatření a další potom střednědobá krátkodobá a dlouhodobá. Všechna jsou nezbytná, ta naléhavá právě pro zách- především na záchranu životu a také na vytvoření jakési e, krizové sítě na podporu toho, aby vůbec e, občané mohli nějak hospodářsky e, přežít, protože čím lépe a čím dříve rozhodneme, tím více zmírníme ty dopady do budoucnosti, čím dříve se podaří obnovit hospodářskou činnost. Je velice důležité samozřejmě zaměřit se i na mezinárodní eh, boj proti eh, covidu v tomto kontextu je eh, velice smutné například rozhodnutí prezidenta Trumpa přestat eh, financovat Světovou zdravotnickou organizaci a myslím si, že i na to musíme v Evropě zareagovat. Chtěla bych říci, že tato krize se dotýká všech členských států Evropské unie a my musíme dosáhnout toho, aby všechny členské státy z ní vyšly stejně silně a odhodlaně. Bylo by skutečně nepřijatelné, aby COVID-19 vytvořil novou nerovnost mezi mezi členskými státy a vlastně učinili bychom krok eh, zpět v té evropské konvergenci. Mnoho občanů je nyní velice zklamáno Evropskou unii. Občané jsou zklamáni Především protože od nás očekávají víc a my máme tedy příležitost ukázat, že stojí za to věřit v Evropskou unii. Zásady solidarity a spravedlnosti, eh, tedy ukázat, že skutečně eh, tyto zásady platí. Na začátku evropské instituce eh, nezareagovaly příliš rychle. Nyní je tedy z naší strany výzva k tomu, aby Rada i komise zareagovaly, protože máme ještě před sebou velice dlouhou cestu a nemáme ani vteřinu kterou bychom mohli ztratit. Děkuji paní předsedkyni Garcii Perez. Nyní pan předseda Čolos. Tak máme propojení na dálku. Prosím. Cher